Milí kolegové, kolegyně, pokračujeme s hlasováním. Máme ještě dvě zprávy. Nejdříve zpráva paní Jetemaky, jednání o dohodě o přidružení mezi EU a Azerbajdžánem. si návrh dvě, prosím. Ne, Opravuje se paní předsedající jednička. Máme k tomu ústní pozměňující návrh. A s tím vystoupí pan Lambertis. Madam President, dear colleagues, to avoid... Paní předsedkyně, kolegové, abychom se vyhnuli jakému nedorozumění chtěl bych začlenit jedno slovo Eh, do věty, která hovoří o náhorním Karabachu. Po slovech okolo náhorního Karabachu bychom měli eh, říci at first, eh, a tak, abychom zajistili transparentnost. Jsou nějaké námitky proti pozměňující nám pana Lambergise, Landsbergise? Ne. Přijímáme ji tedy a budeme hlasovat. Kdo je pro? Paní předsedající, já nesouhlasím s návrhem pana Landsbergise. Domnívám se, že ten text, jak jej máme, je správný. Ale my už jsme vlastně o um, návrhu pana Landsbergise začali hlasovat. Musí e, být 40 poslanců, kteří by se vyjadřili proti a proto už e, právě probíhá hlasování. Kdo je pro? Proti? Η διαδικασία αυτή διεξήχθη πριν. Ζήτησα... Dobrá. My už jsme vlastně navodili to hlasování a já jsem se obrátila na vás poté, co promluvil pan Landsbergis, zda jsou námitky a nepřihlásil se dostatečný počet poslanců, kteří by byli proti tomuto ústnímu návrhu. Eh, se záluzní, dejte nám více času. Dobrá, takže si to ještě jedno ověříme. Vyslechli jsme ústní pozměňovací návrh, jsou proti němu nějaké námitky. Vážení kolegové, kolegyně, obracím se s vámi s probou o klid. Možná je problém, že máme takové spoždění z důvodu tlumočení určité časov, časový sklus. Tedy ještě jedno bych si chtěla ověřit, zda máme dostatečný počet kolegů, kteří by měli námitku vůči tomuto ústnímu pozměňující návrhu. Nebylo tomu tak a nyní hlasujeme. Kdo je pro ústní pozměňující návrh pana Landsbergise? Méně než 40 se vyslovil proti. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Tropologie. Tropologie 2, parakalo. Ποιοι είναι υπέρ. Dobrá, dvojka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňující návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní hlasujeme o celém návrhu usnesení. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato velikou většinou. A Přecházíme ke zprávě pana Poremby, jednání o dohodě o přidružení mezi EU a Arménii. E, tedy nejdříve pozměňující návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňující návrh 2. Kdo je pro? Zdr- proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňující návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňující návrh 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní hlasujeme o celém návrhu usnesení jmenovitě. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato velikou většinou blahopřejeme panu Porembovi. A nyní přecházíme k vysvětlení hlasování.